Krásné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Zahajuji zasedání našeho výboru eh, s jednou již odsunutým slyšením s generálním tajemníkem. Máte program před sebou, nemám žádné připomínky. Eh, jazyky, se, eh, jazyky tlumočené najdete na vašem webu Toto zasedání je přenášeno na mm, webu a já mezi námi srdečně vítám pana generálního tajemníka Veleho, jakož i další. A samozřejmě chci přivítat také další pracovníky parlamentu a poděkovat z pověření výboru, že jste tak obšírně zodpověděli naše otázky. A slovo teď má Evropský účetní dvůr, pana Ruco, a já budu skutečně eh, velice tvrdě dbát na dodržení řečnické doby, čili za jednotlivé skupiny dvě minuty, jednotliví řečníci minutu. Prosím pěkně. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru KONT Evropského parlamentu. V lednu jsem vám předložil výsledky celkového hodnocení administrativních výdajů institucí a různých orgánů v průběhu tří eh, slyšení ehm, ohledně komise, eh, externí eh, služeb a dalších orgánů a institucí. Informoval jsem vás, že celkové hodnocení účetního dvoru je v kapitole v 9 výroční zprávy Týká se všech institucí a orgánů jako celku a není tam tedy obsaženo individuální hodnocení. V této souvislosti účetní dvůr v okruh 5, víceletý finanční rámec a administrativ 0,5 chybovost. To je výsledek našeho auditu eh, přes 100 vzorků, kde 28 se týkalo parlamentu. Účetní dvůr zjistil, že tři z těchto plateb byly provedeny eh, s kvantifikovatelnou chybou. Dvě z těchto chyb eh, byly způsobeny eh, špatným výpočtem příspěvků. Jedna chyba se týkala Grantu Evropského parlamentu Evropské politické straně eh, v odstavci 9.11 v, v, v řáci 9.01 jsme eh, psali o dopadu této eh, chyby. Stručně bych chtěl vysvětlit výsledky této práce. Účetní dvůr došel k tomu, že Evropský parlament nemá praxi kontrolování podkladových materiálů výdajů pro evropské politické strany. Také jsme zjistili, tam, kde se na veřejné zakázky Evropského parlamentu, že se jich to týká také. Máme tedy proto dvě konkrétní doporučení pro EP. Za prvé, kontrolovat tyto výdaje směrem k evropských politickým stranám, které jsou nějakým způsobem přičleněné a také by měl rozvít patřičná pravidla pro politické strany a zadávání veřejných zakázek a monitorovat jejich správnou aplikaci prostřednictvím patřičných kontrol a lepších, eh, lepšího vedení. Eh, je to podobné jako u jiných institucí. Také doporučujeme, aby Evropský parlament podnikl další kroky a zajistil, eh, že dokumenty eh, zaměstnanců budou pravidelně aktualizovány tak, aby bylo možné včas tyto dokumenty zpracovat. Děkuji vám za laskavou pozornost a jsem vám k dispozici ke všem otázkám či vyjasněním. Děkuji. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní pan generální tajemník, prosím pěkně. Pardon, omlouvá se paní předsedkyně. My jsme se domluvili podle pořadí, že nejdřív má slovo pan Sasoli z titulu místo předsedy. Děkuji, paní předsedkyně. Děk, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak vím, rok 2014 byl rokem evropských voleb, tedy velice specifický rok, také to byl rok investic do Evropy, do Evropského parlamentu, tak, aby došlo k veliké účasti na volbách. Volební večer byl úspěšný, eh, byl promítat v 36 eh, státech eh, mnoha vysílacími stanicemi a to je také plodem silného úsilí. Celé toto úsilí bylo eh, velice kompetentně řízeno. Eh, Pak následovalo několik přechodných měsíců, kde administrativa připravovala přijetí eh, poslanců, nejen tedy příjem jako takový poslanců, ale také aktivitu Evropského parlamentu. Na tom pracovala všechna generální ředitelství Evropského parlamentu, dala k dispozici personál, eh, aby mohli být přivítáni a přijati evropští poslanci, takže to byl skutečně odlišný rok od ostatních. Z pohledu rozpočtu Evropský parlament byl žádán v mnoha případech eh, o lidské zdroje, ekonomické zdroje a byly značné. Rozpočet, který byl k dispozici v 2014, byl celé, celý víceméně využit, 92,4%, 61,4 milionů nevyužitých bylo pak využito na investici s pozitivním stanoviskem rozpočtového výboru na eh, financování budovy KAT v Lucemburku. Tato operace nám umožnila, abychom ušetřili 28,5 milionů úroků. Rok 2014 byl pozitivní v mnoha aspektech byly zahájeny mnohé projekty a zažili úspěch. Jako první mě napadá European Event, e, což byla událost, na ní se sešlo pět tisíc mladých lidí mezi 16 a 30 lety zde ve Štrasburku. Tito mladí lidé se konstruktivně sešli, diskutovali o evropských záležitostech týkajících se mladých lidí a Eh, tato událost eh, měla velice pozitivní dopad i s ohledem na podporu a propagaci Evropského parlamentu a eh, s pozitivní imidží naší instituce. V roce 2014 bylo zahájeno několik projektů, například investice do informatiky, investice do využívání tabletů a aplikací souvisejících s parlamentními činnostmi, abychom mohli efektivně pracovat a abychom se mohli odloučit od těch eh, praxí z minulosti, takže byly učiněny kroky vpřed, došlo k pokroku, například eh, v projektu EPRS, eh, jímž se snažíme omezit tištění dokumentů, tedy přejít od papíru k technologiím. V této souvislosti musím připomenout, že rok 2015 s DG Inlo a pracovní skupinou pro budovy jsme podporovali eh, průzkum veřejného mínění a eh, také jsme vybízeli poslance, aby omezovali využívání boxů pro stěhování dokumentů ze Štrasburku do Bruselu a zpět, eh, což by znamenalo významnou úsporu, ale opozice poslanců neumožnila, aby k této spolupráci došlo. Určitě si vzpomenete, že byl veden výzkum mínění poslanců, ale výsledek nebyl ten, který jsme očekávali. V roce 2014 začal projekt, který nadále pokračuje, a to je poskytnout nástroje poslancům ve Štrasburku i v Bruselu a také v jejich volebních okrescích neboli abychom pomáhali místním asistentům v kancelářích poslanců, aby mohli lépe vést interakci. V loňském roce došlo k zavedení dalších pozitivních praxí eh, v Evropském parlamentu a to všechno bude v letošním roce umožňovat, abychom se dostali ještě dál a abychom mohli eh, efektivněji pracovat, eh, aniž bychom nějakým způsobem eh, narušili rozpočet. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan generální tajemník. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně také já si dovolím přednes stručný úvod, který se z části kryje s tím, co právě řekl pan místopředseda, což je také logické, protože hovoříme o stejném roce 2014. Nejprve tedy k volební kampani. Bylo nesmírně důležité, aby i par, že parlament prosadil uh, svou kampaň tak, že změna, Lisabons, eh, že změna způsobená Lisabonskou smlouvou znamená, že občan má přímou možnost uh, ovlivnit, kdo povede Evropskou komisi. A to jsme udělali na základě naší volební kampaně, kde jsme představovali ty špicn kandidáty. Vyškolili jsme tisíc novinářů k tomuto tématu v tomto roce. Také jsme provedli příslušný večer před volbami a to dalo možnost všem členským státům všem občanům, aby již záhy ve volebním dnu pochopili, jaký vliv bude jejich volba mít na rovnováhu politických sil v Evropě a potom formát 1 European Youth Event jsme pozvali pět tisíc mladých lidí. Mnoho z nich působilo jako multiplikátoři v těchto aktivitách. Předsednictvo rozhodlo, že toto tato akce pro mládež se stane pravidelnou akcí E, to znamená dvakrát během legislativního období, to ještě zopakujeme. E, v roce 2014 jsme měli první plný rok zavedení naší nové vědecké služby, čili European Parliamentary Research Service. A od zahájení činnosti této služby bylo zveřejněno tisíc publikací, tři čtvrtina poslanců mezi tím osobně využila tuto službu. Udělali jsme studii, zavedli jsme vyhodnocení studii dopadu a to je, myslím si, příkladné i v institucích a je to v souladu eh, s našimi vyjednávání, protože vyjednavačům to dalo možnost v rámci vyjednávání eh, mezi institucionální smlouvy k lepší legislativy, že jsme se mohli opírat o vlastní studii dopadu a nemusíme být závislí na jiných institucích. Pokusili jsme se E, učinit to, co možná nejpříznivěji z hlediska nákladů a proto jsme oběma výborům nabídli, čili výboru regionu a hospodářskému a sociálnímu výboru, aby e, tyto projekty měly také k dispozici a tyto oba výbory zase se účastnili na tom tím, že 60 spolupracovníků dali nám k dispozici bez dodatečných nákladů pro daňového poplatníka. E, podstatným cílem v roce 2014 a se zahájením nového legislativního období byly tak, bylo také zlepšení pracovních podmínek poslanců e, prostřednictvím e, přesídlení zhruba tisíce spolupracovníků do nové budovy, kde měli možnosti mít své kanceláře a to umožnilo Eh, dalším 54 poslancům dát novou kancelář. To znamená, ve srovnání s minulým legislativním období dvě třetina poslanců má lepší vybavení kanceláří, než tomu bylo v minulosti. A to je, domnívám se, rovněž důležité. My jsme pokračovali v našem úsilí pro lepší vybavení IT i v místních kancelářích abychom přispěli k tomu, že pracovní podmínky v lokálních kancelářích jsou stejné jako v kancelářích poslanců v Bruselu, aby tedy tady nedošlo k žádnému rozdílu v vybavení IT co se týče budovy Konráda Adenaura v Lucembursku, to je největším stavebním projektem, který kdy Evropský parlament podnikl a toto pokračovalo, domnívám se, úspěšně dál. Stále jsme náklady, stále udržujeme náklady odhrnuté na eh, tento projekt a to měl také k dispozici rozpočtový výbor, ale co je rovněž důležité, Mezitím na základě technických přebytků minulého rozpočtého roku jsme mohli provést řadu splátek, což snížilo úrokovou sazbu tohoto projektu a vycházím z toho, že do konce legislativního období tento projekt budeme mít plně splacen. To znamená, do příštího legislativního období můžeme jít, aniž bychom zatížili budoucí poslance nějakým omezením jejich finančních možností, eh, protože už bude splaceno všechno pro tento projekt. A to si myslím je významný výsledek internalizace bezpečnostních složek byla důsledně provedena. Naleznete to také v příslušném dokumentu. Je tam doloženo, že úspory jsou větší, než jsme původně předpokládali. Domnívám se však, že to významné nejsou úspory Eh, a my jsme to také nezavedli kvůli úsporám. Nýbrž provádíme to proto, abychom měli vlastní kontrolu nad bezpečností, zejména, zejména v případě strategického rozhodování. A zejména v těchto dnech já jsem velice rád, že od roku 2009 důsledně navyšujeme naše kapacity v oblasti bezpečnosti což nám teď dává možnost reagovat na zostřenou bezpečnostní situaci související s atentáty, s těmi dvěma atentáty ve Francii. A můžeme tady reagovat kompetentně. Změny v oblasti tlumočení a překladů, zejména v oblasti překladů tím, že eh, již eh, zápisy z plenární zasedání se nepřekládají do všech jazyků, můžeme využít lépe eh, tlumočníky a máme tady zasedání výboru od pondělí do čtvrtku, je lepší kontrola nočních zasedání, tím jsme zavedli také novou úpravu pro tlumočení pro delegace a to vede k trvalým strukturálním úsporám v této oblasti, eh, které se pohybují v oblasti 10 milionů při u překladu a 15 milionů u tlumočení. Aniž by došlo k nějaké ztrátě výkonnosti. Vielen Dank Děkuji vám za přehled, který jste poskytl. Vítám zde srdečně pana Galvina, interního auditora Evropského parlamentu. Prosím, máte slovo, abyste představil svoji zprávu. Vážená paní předsedkyně, já bych vám rád poděkoval za příležitost představit výroční zprávu za rok 2014. Finanční nařízení eh, chce po interních auditorech, aby ve výroční zprávě uvedli počet a typ interních auditů, doporučení a kroky, které následovaly. Takže tématem je výsledek interního auditu jeho aktivy v roce 2014. Eh, v části 3 je představená auditní činnost roku 2014. A je eh, představen eh, výroční program, který vychází z globálního analýzy rizik celé organizace. Analýza eh, rizik má vést k tomu, aby se mohly stanovit priority pro nasměrování eh, zdrojů tam, kde je to výrazně zapotřeba. V roce 2014 většina aktivit se týkala všeobecného plnění pravidel řádné finanční zprávy, zvláště eh, plnění na straně managementu z hlediska efektivity a dalších aspektů nákladů. Jde o mezirezortní eh, analýzu eh, plnění podmínek eh, multilingualismu, využívání tlumočnických služeb v souladu s kodexem a zajištění plné vícejazyčnosti. Šlo o efektivitu managementu a monitoringu počet eh, dotazů na eh, tlumočení, alokace tlumočníků, počet eh, místností s vybavením pro tlumočení a monitoring implementace tohoto kodexu. Je zde vysoká priorita pro DG Inter a konference při poskytování tlumočnických služeb a hlavních klientů při plnění těchto cílů docházelo při, k, k, dochází k finalizaci zprávy a e, dochází k konzultacím s aktéry. Potom řádný finanční management DG Communication v oblasti grantů. Byla zde celá řada grantů, většina e, měla sama o sobě relativně e, nízkou finanční částku v velice složitém právním rámci Uzavírají se rámcové dohody s celou řadou partnerů, kteří potom eh, mohou na základě výročních výzev reagovat na jednotlivé projekty. Je zde také možnost zlepšovat určité prvky v tomto rámci. Jde o to, aby tento program byl sladěván s cíly Evropského parlamentu a aby se zlepšil výběr strategických partnerů. Také musíme posílit tento proces při vyhodnocování podaných návrhů a e, nákladů. A také e, ex post analýzy e, deklarovaných částek. Máme na to devíti bodový akční plán. Je zapotřebí dávat prioritu zajištění eh, zvládání rizika a plnění větších projektů. Rok 2014 byl druhou fází při eh, revizi budování budovy KAT eh, v Lucembursku a je zapotřebí tam kontrolovat odhady a plnění. Bylo zapotřebí kontrolovat plnění lhůt, plnění jednotlivých částek, a také zacilovat správně tyto náklady, také monitorovat cash flow. Výsledek nám poskytlo ujištění o tom, že tyto procedury probíhají správně. Nicméně bylo zjištěno, že by je vhodné pravidelněji eh, kontrolovat, jak projekt postupuje dál, a to na základě klíčových parametrů eh, kvality, ceny a času. Toto eh, všechno, tato činnost musí být zaměřena na um, plátce a eh, musíme se zaměřit také na to, kolik platí za půjčky Evropský eh, parlament. Je zde tedy stále ještě větší příležitost pro kontroly ex post a pro větší kontroly finančních projektů. DG Inlo má několika budový plán, jak eh, se tímto zabývat. Další část naší strategie vnitřního auditu se týká statutu poslanců. V roce 2014 byl proveden audit eh, odměn poslanců a přechodných opatření. Ten systém stávající poskytuje eh, rozumnou jistotu, že eh, práva poslanců na odměnu jsou správně znamenána a správně zpracována. Audit také Ehm, poukázal na to, že lze poskytnout další informace poslancům o tom, jak implementovat eh, status poslanců a také tlumočníci vás žádají, abyste nehovořil tak rychle. Můžete prosím zpomalit? Omlouvám se. DG Fin eh, poskytuje Eh, nezbytná vodítka pro rok 2016 v této oblasti. Se týče střednědobých strategií, klíčových oblastech informační technologie, tedy IT, využíváme relevantní eh, standardy a normy. Vnitřní audit kontroloval infrastrukturu a její působení v roce 2014 a 2015 eh, nezávisle na sobě na rok. 2014 jsme se zaměřovali na kontinuitu. Je tu několik hlavních cílů. Je zapotřebí mít jistotu, že DG bude plnit potřeby Evropského parlamentu optimálním způsobem, přitom maximalizovat efektivitu e, při zajištění e, co nejnižších e, nákladů je zapotřebí zajistit kontinuitu využívání IT produktů a služeb bez přerušování. DG ITEC poskytlo eh, velkou eh, přístupnost eh, těchto služeb a kontinuitu má vysoce kvalifikované zaměstnance. Audit také nachází prostor pro další posilování těchto činností a iniciativ a navýšení produktivity infrastruktury IT. Také byly identifikována určitá možná zlepšení a vnitřní eh, audit souhlasí eh, s DGITEC eh, ohledně jejich sedmibodového plánu, jak postupovat dál. Byl tedy validován systém všech bodů z předchozích zpráv o auditu a každoročně se navrhují dva, dvě další follow-up zprávy 97 otevřených akcí eh, zde bylo, 41 bylo možno uzavřít a u další 12 eh, bylo zjištěno, že jsou omezena eh, rizika. Co se týče průřezového přístupu na rok 2014, můžeme hovořit o jedné kritické činnosti. V roce 2015 autorizující úředník při auditovém panelu se k tomuto také vyjádřil. Je tu z 37 na 15 se snížilo významné riziko. Rizikový profil otevřených akcí, otevřených e, činností pokračoval dál do roku 2015. Je tu několik různých návrhů od e, respektivních e, orgánů, jak postupovat dál. Tyto, tato oddělení, tyto orgány přijali včasně akce, které mohly, ale stále ještě něco přetrvává. Každá akce musí být vytvořena tak, nebo musí být řízena tak, aby v ní již bylo započítáno možné riziko. Na rok 2014 eh, jsme se zabývali i eh, konzultačními eh, službami podporou demokracie. Ehm, to tedy, o co žádalo DG pro vnější politiky, DG Expol. Vše bylo dohodnuto s klienty a byly poskytnuto poradenství v této oblasti. Celkově eh, víme, že pro DG Expo v oblasti podpoře demokracie byly poskytnuty důvěryhodné základy proto, abychom došli k závěru, že výdaje byly oprávněné a že financování bylo vedeno řádně. Máme tu šest doporučení, které by mohly managementu pomoci dosáhnout vyšší úrovně eh, jistoty finanční tak, aby jednotlivé činnosti eh, skutečně odpovídaly činnostem přímo na místě. Eh, jedná se o posílení transparentnosti a mm, o rovné zacházení a posílení eh, činnosti parlamentu na venek. Na základě certifikace asesorů z roku 2011 můžeme eh, říci, že eh, se pracuje na základě profesionálních standardů. Potom je eh, oddíl 6, který se zabývá kontrolními procesy a mm, panelová struktura ukázala, že se tyto procesy provádějí správně. V dalších oddílech jsme se zabývali strategiemi, tříletým plánem a vnitřní audit potvrdil, že nebyly poškozeny eh, nebo narušeny tyto činnosti v průběhu tříletého plánu. A chtěl bych vyjádřit eh, ocenění vůči eh, generálnímu tajemníkovi za jeho spolupráci s vnitřním auditorem. Děkuji, paní předsedkyně. Berichterstatter. Děkuji vám. Spravodajem je Markus Piper a má nyní slovo. Děkuji vám. Děkuji také všem předřečníkům za jejich vyjádření. Tak vlastně je všechno v pořádku. Všichni vzorně pracují, všichni si navzájem osvědčují, že dobře pracují, tak bychom mohli ukončit zasedání. Ale přece jenom je tu na nás ten úkol některé věci skritizovat a prosím o pochopení, protože ono jde o peníze daňových poplatníků a to jde vynakládat vždy lépe, i když je vše na dobré cestě. My jsme si v posledních měsících e, dali za úkol navštívit nejrůznější generální ředitelství. Našli jsme, našli jsme na DG Inlaw, Research Service, Eh, oddělení pro bezpečnost, DG pro eh, předsedu parlamentu a další a udělali jsme si osobní obrázek. A také jsme vypracovali stěžení témata, která už zazněla, určitá tření nebo nápadné věci dané tím, že rok 2014 byl volebním rokem. Téma politika budovy, budov, bezpečnostní aspekty, catering, bilance v oblasti životního prostředí. A já bych většině těch témat a ještě k několika dalším položil několik málo otázek. Nebojte se, bude to trvat jenom chviličku, je to jenom několik výstižných otázek, které podle našeho názoru zůstaly otevřené. Já bych rád začal tématem catering. No, ještě máme vodu na stole a za to jsem vděčný. Ale také jsem se dozvěděl, že od července už voda na stole nebude, protože rozpočtová položka pro vodu v červenci končí. Dámy a pánové, takže tak daleko už zacházíme k, s omezováním e, poslanců a my dopouštíme to, že jsme čím dál tím více Omezování a od července už nebude ani voda. Já si myslím, že jsme to zde Eh, přehnali a že jsme si zde možná nechali předepsat od rozpočtového výboru něco, co z rozumného hlediska možná není úplně nezbytné. Měli bychom vyvinout také větší sebevědomí, tak abychom měli příjemné pracovní klima pro nás, pro všechny. To se týká také tématu kantýny. Kantýnu. Já vím, že kdysi parlament se rozhodl, že dotování kantín zruší, ale nebylo mi možné udělat takový mix, tedy kombinace dotování a vypsání veřejné zakázky, tak, aby třeba i naši asistenti a praktikanti měli tu možnost někdy si dojít na snídaně nebo na oběd do kantýny. A v červenci, až nebudeme mít vodu, co se stane? to nám tam budete potom eh, plnit eh, vodu z vodovodu, nebo dalo by se to tady nějak řešit jinak? Druhá otázka, ta se týká důchodového systému, paralelního systému soukromého důchodového pojištění. Zase, že tam jsou veliké ztráty. Eh, nechali, vyžádali jsme si externí posudek tak abychom také získali několik rad v této oblasti. A mě by zajímalo, jaká je situace. Byla ta zakázka zadaná a kdy můžeme očekávat výsledky? Třetí otázka se týká delegací. Dozvěděli jsme se, že tam přece jenom byly některé věci, které nebyly úplně obvyklé. Jistě souvisí to třeba s tím, že se cestuje daleko a nechcete přespávat úplně v tom nejlevnějším hotelu, to je jasné. Ale přece jenom některé exist, eh, exotické destinace jsou v těch cestovních plánech uvedené a vznikly tam náklady. Takže by nás zajímalo, jaké je zde úsilí ze eh, strany zprávy, aby to bylo nějakým způsobem omezeno. A potom obecná otázka k cestování. Zazněla celá řada otázek, které se týkaly také předvolební kampaně i cestování předsedy parlamentu. Tak k tomu možná ještě otázka, jaké dopravní prostředky obecně jsou k dispozici pro takovéto cestování a realizaci takovýchto cest. Potom otázka týkající se překladů. Já jsem z toho interního auditu nebo interní revize, i když tam to nebylo nějak kritické, to bylo spíš taková inventarizace stavu, ale já mám prostě takový pocit, že zde máme obrovský výborný potenciál překladatelských kapacit, ale možná bychom je mohli ještě inteligentněji propojit, abychom ještě zvýšili jejich účinnost. Někdy tam vznikají určité prostoje, a jestli by tedy z hlediska pracovních plánů nebylo eh, možné věci zlepšit, tak abychom možná z rozpočtu nakonec nemuseli platit eh, tolik, anebo to, co platíme, abychom vynakládali efektivněji. Potom bezpečnost. Mě vždy udivují rozdíly mezi Bruselem a Štrasburkem. Pane generální tajemníku, možná byste mohl uvést, co se konkrétně zlepšilo. a proč je to v Bruselu tak těžké nastolit zlepšení. Potom mi zbývá ještě jedna poznámka, taková osobní věc, které jsem si všiml. Když eh, vycházíte na Plas Luxemburg, tam je taková nová aktivita plakátovací. Ty eh, plakáty se na vás v podstatě vrají kdo si něco takového vymýšlí? Že pan Šulc je naším předsedou, to víme, nemusí se ještě prezentovat na životní velikosti na tolika plakátech. Takže kde se tyto plakátovací akce berou, kolik stojí peněz a kdo je zodpovědný za motivy na těchto plakátech. A to je asi z mé strany vše. Myslím, že to byl dostatečné množství kritických otázek. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď další. Promiňte, paní předsedkyně neřekla do mikrofonu jméno. Asi pan generální tajemník bude odpovídat, ale pardon. Okay, that's... Ano, děkuji mnohokrát. A tak těm otázkám pana zpravodaje. Je pravdou, že rozpočtová položka, do které spadá i voda, v minulých tři tří letech byla pravidelně zkracována, seškrtávána, ale my se domníváme, že zásobování vodou je nezbytné, takže dáme odpovídající žádost, aby se tyto prostředky zase naplnily, pakliže by měly být finance vyčerpány tak, aby bylo zajištěno zásobování vodou. Potázce kantýny v minulých letech jsme byli vícekrát vyzváni i na základě zpráv o udělení absolutoria, bylo to rok 2009, Eh, protože eh, tady bylo řečeno, že už by kantýny měly být provozovány bez subvence, k tomu existují odpovídající rozhodnutí předsednictva parlamentu a proto jsme zařídili, aby parlament sice ještě dal k dispozici prostory zdarma, ale již nepřevzal finanční riziko pro provozování. To znamená, provozovatel musí být ve své činnosti pokrytý svými náklady. A Eh, ale vlastně už byl zvýhodněn tím, že má prostory vlastně zdarma. To je jakoby nepřímá subvence. Nová smlouva povede k tomu, že náklady na provoz kantýny na naší straně poklesnou o zhruba 3 miliony eur. Eh, co se týče smlouvy, zde je zakotveno, že Existuje celá řada velice oblíbených jídel, která zhruba v jedenácti druzích musí být dodržena a e, jejich cena nemůže být v žádném období zvyšována, abychom poskytli sociální ochranu e, příslušným pracovníkům. Co se týče důchodového fondu, Eh, veškeré přípravné práce pro vytvoření té studie již jsou ukončeny, to znamená, že vycházím z toho, že tato studie bude zakrátko moci být zadána k delegacím. Právě jste poukázal na to, že tady jsou určitá exotická místa, které jsou velice nápadná díky nákladům, to také souvisí se vzdáleností. Zpravidla se tady jedná o závazky, které máme na základě meziparlamentních dohod. My vám rádi dáme k dispozici seznam, který tvoří právní základ pro tyto cesty a do jaké míry se také jedná o dodržování závazků, které musíme pravidelně dodržovat. To a které cesty byly jaksi volně rozhodovány eh, podle eh, zvážení a případného schválení předsednictva parlamentu eh, předseda období volebního období a jeho cesty, to je dokumentováno v příslušných dokumentech, byla k tomu položena celá řada otázek, na které jsme odpověděli. K otázce tlumočení. V oblasti tlumočení jsme v minulých letech zavedli celou řadu reform Eh, které se soustředily zejména na uživatele, čili na poslance. To znamená, poslanci se chovali disciplinovaně tím, eh, že ne všechna zasedání jsou úterý a ve středu, ale od pondělka do čtvrtka, čili využíváme lépe naše kapacity a také u večerní zasedání a tak dále. I když se domnívám, že eh, je potřeba ještě dodatečných opatření v této oblasti. My se pokoušíme zabezpečit tlumočení ve 24 jazycích. To neexistuje nikde jinde na světě, ani u Organizace spojených národů, kde se tlumočí do šesti různých jazyků. To znamená, chceme-li pokračovat, a my v tom chceme pokračovat a chceme eh, v tom pokračovat i s příslušným dalším rozšířením, například o Balkán, nebo pak, když dojde k sjednocení Kypru, tak by k tomu mohla přijít turečtina, to by se mohlo záhy stát. Chceme-li toto učinit, musí to být prováděno účinně. Jinak by taková služba nebyla udržitelná. To znamená, že kromě úsilí, eh, které bylo vyvinuto na straně uživatelů, potřebujeme také přizpůsobení novému kalendáři zasedání parlamentu. Stávající pracovní podmínky s tlumočníky pocházejí z roku 2005 a od té doby se změnil způsob práce parlamentu podstatným způsobem. Eh, máme daleko více krátkých zasedání, zasedání koordinatorů, eh, třístraná jednání, trialogy a daleko méně ve formálních zasedáních výboru. To znamená, potřebujeme více flexibility a o tom také hovoříme s tlumočníky. Domnívám se, že průměrná doba v tlumočnických kabinách, ta průměrná doba se všemi chybami, které tady taky jsou, 10 hodin a to by mohlo být vyšší. A flexibilita je možná i zde ale potřebujeme také více, více férovosti mezi tlumočníky. Individuální počty se používají mezi, se pohybují mezi 6 hodinami v kabině a 16 hodinami. To znamená, někteří jsou potenciálně zatí, přetíženi a někteří nedostačně vytíženi. A to podle mého názoru není správné. Máme také nesprávné systémy pobídek. Kdo se učí dodatečné jazyky, má prodlouženou pracovní dobu a má více tedy pracovní hodin, třeba 16. A kdo se se nenamáhá, učí se a neučí se jiné jazyky, tak je méně nasaditelný takzvaně a pracuje 6 nebo 7 hodin. Tady musí být správně vytvořeny pobídky, musíme se podívat na náš eh, systém postupů, eh, aby se skutečně také nějakým způsobem vyplatilo takovéto učení. Si musíme se také podívat na to, jaké profily tlumočníků skutečně eh, chceme rekrutovat jako zaměstnance a to bude mít smysl pouze v případě, Eh, pakliže jazyková kombinace zabezpečí pravidelné nasazování, pakliže nenázneme, nenalezneme uchazečů takovou jazykovou kombinaci, tak budeme lípe, lépe, eh, tak budeme spíše sázet na externí tlumočníky protože pracujeme v cyklických obdobích, eh, v týdnech s obrovským zatížením a v týdnech s menším zatížením musíme také zabezpečit, aby tlumočníci byli k dispozici eh, právě v těchto špičkových obdobích zátěže. Kromě toho je ale třeba poukázat na důležitost kvality tlumočení a tady je celá řada přání tlumočníků, která musíme brát vážně a paní předsedkyně již na zahájení zasedání eh, řekla, prosím pěkně, hovořte pomalu. Pro kvalitu tlumočení je to extrémně důležité. Eh, protože když tlumočíte rychle, eh, pardon, když hovoříte rychle, není to přetlumočeno. Dále je důležité pro tlumočníky, aby každý poslanec hovořil svým vlastním jazykem. Když hovoříte cizím jazykem, pak kvalita odpovídajícím způsobem tlumočení je také horší. Myslím si, že to mohu říci i ve smyslu tlumočníků. Tlumočníci apelují na vás, Prosím pěkně, hovořte pomalu, hovořte ve vašem vlastním jazyce. Kvalita, kterou potom dostanou vaši kolegové do uší, bude daleko lepší. A poslední bod eh, pana Pípera, to byla otázka bezpečnosti. Jaká, bez, jaká zlepšení tady existují? Zejména v Bruselu tedy. V Bruselu jsme trpěli dlouho pod tím, že vnější ochrana budov nebyla zabezpečena ze strany bruselského státu. E, e, ve Francii jsme byli odpovídajícím způsobem chránili. A to se změnilo od atentátů v Paříži od ledna 2015 a teď máme odpovídající vnější ochranu, kterou lze ještě zlepšit přece co do počtu. Zejména ale máme vnější ochranu. Také jsme reagovali na útoky na základě naprosto nové organizace hlídání hlavní vchodu. Pravděpodobně jste viděli ten hlavní vchod ze strany Lucemburského náměstí. Myslím si, že to zajišťuje maximální bezpečnost a zároveň je to efektivní. Teď chceme odpovídajícím způsobem eh, přizpůsobit hlavní vchod eh, z druhé strany eh, a e, také příslušní místopředsedové souhlasili s tím, že všechny vchody musí dávat stejnou míru bezpečnosti. Co se týče vnějších fasád, zejména tam, kde jsou prosklené, musíme bezpečněji chránit před účinkem střepů, e, musíme nás chránit i jinými opatřeními před útoky Bohužel jsme v Bruselu, tedy na místě, kde existuje koncentrace těchto aktivit. To znamená, nemůžeme vyloučit, že se staneme obětí útoku a proto by bylo nedbalé, kdybychom neuskutočňovali odpovídající opatření. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Všechno bylo vyřešeno. Já bych teď navrhla, abychom si vyslechli poslankyně a poslance abychom je neobírali o čas. Prosím. Ano, určitě. Prosím, aby mluvčí jednotlivých eh, skupin se omezili na dvě minuty. Za socialisty a demokraty, prosím, pan kolega má slovo. Uh, Myslím, že možná by mohli stínoví zpravodové hovořit jako první. Takže pan kolega Liberecký, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Shodli jsme se eh, s paní Alessandra, že bude hovořit jako první. Několikrát jsme se sešli s panem Piprem, tedy s pravodajem. A měl jsem velice dobrý dojem z toho. Děkuji panu Píprovi za jeho ochotu a spolupráci. Pozitivní je to, co bylo dnes vyřčeno ohledně administrativy větší, sebeuvědomění se, jak řekl pan Piper. My jsme významná instituce a to neplatí jen pro vodu. Další obecná poznámka, kterou bych chtěl přednést, Ehm, to je to, co říkal vnitřní auditor a e, účetní dvůr. Ehm, prosím, mějte na paměti, že toto není jedna z institucí. Evropský parlament e, se má orientovat na výkon, ale e, výkon parlamentu a výkon fabriky to jsou dvě různé věci. Je tedy zapotřebí mít jiný postoj v jednotlivých situacích. Já vidím ty velké eh, rozdíly a učinil jsem spoustu různých zkušeností. Je před námi mnoho různých výzev a také máme různá očekávání. Přirozeně jsou tu určité obavy o hledně bezpečnosti, stejně dobře bychom se mohli obávat o bezpečnost škol a to všechno vyžaduje finanční příspěvky na to zaměřené. Mluvili jsme o různých vstupech do parlamentu. Hovořili jsme také o sklech, tedy o prosklení budov. A jsme svědky tendence, která je lineární. Je mi líto, ale tím skončil váš řečnický čas, říká paní předsedkyně. So, one more minute. Ještě minutu? Mnohokrát děkuji. Budu si to pamatovat na věky, že jste mi udělal eh, takovouto, eh, takovýto ústupek. Nyní k návštěvníkům. To je problém, který je třeba vyřešit. Samozřejmě je třeba pozvat hosty, ale řekněme si upřímně, jakou alternativu máme. Žádnou. Pokud chceme zvát hosty, musíme mít na to finanční prostředky. Nadměrná byrokracie a příliš mnoho dokumentů. Prosím vás, když se hovoří o místních asistentech, je tu tolik dokumentů, které se jich týkají. A je jich opravdu moc. Tady nejde o rozpočet na rok 2014, eh, další požadavky přicházejí. A já chci zdůraznit, že jako Evropský parlament My jako politická skupina chceme vidět systematická zlepšení v roce, v roce 2014. Já Děkuji. Já se pokusím být stručný. Myslím, že co se týče pohledu na otázku kantín i bezpečnosti obecně, tak názor sdílíme. Ten poslední bod, který jste zmínil, ty místní asistenty, tam je to tak, že jedni říkají, že ty dokumenty navíc jsou byrokratická zátěž, red tape, a druzí říkají, že to je významný příspěvek k transparentnosti. To vyplynulo i z těch příspěvků, které zde dnes zazněly. Takže je to pro nás také ta výzva být transparentnější, eh, mít více těch podkladů, více kontroly, ale na straně druhý, druhé někteří poslanci to pak vidí jako vyšší administrativní zátěž. Ale i zde bych chtěl říci, že prostě vycházíme vstříc přáním vyjadřeným tímto výborem. Děkuji a nyní pan Zdechovský na dvě minuty. <clears throat> Vážený, eh, vážený pane generální, eh, generální sekretáři, myslím, že tady zaznělo příliš mnoho chvály na to, abych já v ní pokračoval, takže já budu víceméně kritický, ale berte to, že máme spolu velmi dobrý vztah, nastavený, nastavený eh, racionálně kriticky, takže v něm budeme pokračovat. První věc, kterou jste zmínil, kontrolujete kanceláře Eh, a chci se vás rovnou na to zeptat, kontrolujete kanceláře v národních státech a jejich fungování, kontrolujete, jakým způsobem propagují práci Evropského parlamentu a jste s tím, jak ty státy v jednotlivých zemích propagují práci Evropského parlamentu spokojený? To je moje první otázka. Já osobně ne. Druhá otázka. Hovořil jste tady o produktivitě práce. Souhlasíte se mnou, že produktivita práce se nedá měřit pouze kvantitativně? Hovořil jste tady o tlumočnících. Někteří tlumočí 7 hodin, někteří 18 hodin Myslím si, že pro mě to není vůbec relevantní. Já rozděluju práci tlumočníku na, kvalitati- na, na dobrou a špatnou. A je mi úplně jedno, jestli někdo tlumočí 18 hodin. Když někdo tlumočí 18 hodin, tak asi ta práce potom nebude kvalitní. A chci se zeptat, co to znamená měření produktivity práce tlumočníků a jestli připravujete měření práce, eh, eh, produktivity práce i dalších zaměstnanců. Pak další věc, eh, chci, se zeptat, eh, jak je to jak je to s kontrolou chování některých zaměstnanců k nám, europoslancům? Protože takovou aroganci jsem nikdy v žádné instituci, a to jsem pracoval pro mnoho vlád a pro mnoho parlamentů, jsem nezažil a jsem někdy překvapený, co tyto zaměstnanci dělají v Evropském parlamentu. A poslední dotaz je, zajímal by mě váš názor na to, když člověk má v Evropském parlamentu smlouvu na dobu určitou a ta smlouva končí v prosinci. A proč v prosinci nemá uzavřenou uzavřenou, pokud jsme s tím zaměstnancem spokojeni smlouvu na další, na další období. A proč necháváme zaměstnance, který mají děti, hypotéky, vlastně v nějakém přechodném období, aby se museli strachovat o svoji práci. To je sociální přístup Evropského parlamentu. Děkuji za vaše odpovědi. Gut, äh, herzlichen Dank. Děkuji vám. Já se domnívám, že ta eh, První otázka se týkala tedy těch vnějších eh, kanceláří Evropského parlamentu a jsem s nimi spokojen. Já si myslím, že se tam odvádí dobrá práce, ale myslím si také, že bychom měli zvážit střednědobý a dlouhodobý výhled, čeho chceme těmito kancelářemi dosáhnout, protože Ono se tam zbíhá celé množství různých úkolů. A často se to zbíhá pak pod hlavičkou komunikace. Ale měli bychom si asi více vyjasnit, s kým my vlastně chceme komunikovat. Protože eh, často ty kanceláře bývají velice malé, ty největší mají třeba nějakých 12 až 14 pracovníků, takže já nemohu očekávat, že budu schopen komunikovat s celým tím členským státem. Takže říci si, s kým chci komunikovat. Takže třeba to mini parlamentárium v Berlíně je takový velice zajímavý pilotní projekt. Pokud bude fungovat, tak bychom tímto nalezli nástroj, kde za předpokladu příslušného místa můžeme nějakých 100 tisíc nebo 150 tisíc občanů informovat o Evropském parlamentu. To by znamenalo efektivní komunikaci směrem do šířky relativně relativně eh, nízkými personálními náklady po jednorázové investici. Takže pokud se ten berlínský experiment osvědčí, dovedu si představit, že by toto mohla být značná část té odpovědi na otázku, jak komunikovat eh, směrem do členských států a zasáhnout co nejvíce lidí. Otázka pak ale zní, jaké jsou kontakty s multiplikátory, s různými svazy, spolky, novináři, aktivitami, také například pro poslance vnitrostátních parlamentů. A moje představa o těchto vnějších kancelářích je ta, že když budou osvobozeny od té všeobecné komunikace, tak by se mohly zacílit právě na toto. Ale to by si žádalo to, že prezidium schválí e, nový popis pracovní činnosti pro tyto externí vnější kanceláře, ale tuto myšlenku já bych podpořil. Druhá otázka, lze práci měřit? I zde je to velice zajímavá otázka, kterou kladete, protože je zde dotaz z hlediska finančního nařízení. Z hlediska finančního nařízení jsme povinni měřit výkonnost performance. Finanční nařízení nám nařizuje ve všech oblastech měřit, jaký je vlastně výsledek té práce. Takže ta otázka, jestli chceme nebo nechceme, to je něco, co vlastně za nás objektivně přebírá to finanční nařízení. Ale toto měření nemůže být jedině kvantitativní. Máte pravdu. Když někdo sedí příliš dlouho v kabině, tak možná jeho výkon je horší. Nemůžeme se tedy starat jenom o kvantitu, ale i o kvalitu. Ale co bylo zmíněno v souvislosti s otázkou eh, času stráveného v kabině, je ta otázka, kdo vlastně je jak nasaditelný podle své jazykové kombinace. A to je otázka, která by nás měla zajímat, protože když budeme nabírat osoby s nesprávnou jazykovou kombinací, tak je také nemůžeme náležitě využít. Potřebujeme ochotu učit se novým jazykům, ta tady také je, ale je třeba učit se těm správným novým jazykům, tak aby bylo možné poskytovat náležité služby poslancům. A co se týče smluv, mohu říct si toto. Já se vždy zasazuji o to, aby smlouvy, které jsou jednou už uzavřeny, byly maximálně prodlužovány. Například smlouvy na dobu určitou mohou být prodlužovány až na dobu 6 let, pokud ten pracovník náležitě pracuje, většinou to tak je, tak jsem vždy pro tu maximální dobu, aby zde byla zajištěna ona spolehlivost. Děkuji. Ano. Pak by bylo dobré, kdyby si také vysvětlil, že průměrná hodina tlumočení někde stojí také 500 euro u stálých zaměstnanců. Myslím, že by se zde mělo něco stát. Ale nyní má slovo pan kolega Febrandej. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji vám, pane generální tajemníku, děkuji zástupcům eh, sekretariátu a panu Piprovi. Já bych zde měl tři jednoduché a konkrétní otázky na generálního tajemníka. Za prvé, když se pan generální tajemník poprvé setkává se sekretariátem a řeší budoucí rozpočet parlamentu. Je bodem číslo jedna na programu, kde bychom mohli ušetřit? A já se ptám proto, že jsem slyšel, že ve výhledu pro rok 2017 už se počítá s nárůstem 3,9 A mě by zajímalo, jaký, jaké úmysly zde tady má, nebo jak vlastně vzniká takto ten rozpočet na sekretariátě a u generálního tajemníka. A potom ty úspory v administrativě těch 5%. 281 eh, pozic, tak to jsem to vyčetl z vaší písemní, písemné odpovědi. Dobře, tak se do toho rádi zapojíme, ale vysvětlete mi potom toto. Jak já mám doma v Nizozemsku vysvětlit to, že my, naší administrativu, jsme vlastně navýšili 15 mm, eury měsíčně. To by vlastně znamenalo plus 300 pracovníků v parlamentu. A pak je tady tady ta úspora těch 281 míst v plánu, tak se vlastně nula od nuly pojde. Jistě jsou zde různé právnické důvody, že určité politiky plně nespadají pod tu interinstitucionální Eh, dohodu, ale mě by zajímalo, jak to mám vysvětlit ne právnicky, ale politicky svým voličům. Já s tím mám docela problém. No a na závěr, paní předsedkyně, eh, otázka týkající se General Expenditure Allowance. V dubnu 2015 jsme na plénu přijali usnesení, kde jsme žádali vyšší transparentnost, jasnější pravidla. 15. října zde na tomto výboru pan Vele uvedl, že Potřebujeme 75 dalších pracovníků pro striktnější kontroly. A potom se hovořilo o namátkových kontrolách. A generální tajemník uvedl, že by to možné mělo být. Pan kolega De Jong, pan Javor a já jsme potom poslali dopis generálnímu tajemníkovi a byl v tom dotaz, zda by tedy i hned mohly nastat ty namátkové kontroly, ale my jsme nedostali žádné odpovědi, na e, z těch odpovědí písemných zjišťuji, že tedy se to asi ještě nekoná. Můžete mi tedy říci, kdy e, tyto namátkové kontroly začnou, případně jestli už byly zahájeny a pokud ne, tak proč tomu tak není? Äh, Děkuji vám za vaše tři otázky. Za prvé, co se týče parlamentního rozpočtu, eh, který máme již eh, v návrhu a můj návrh je také po dohodě s příslušnými místopředsedy. Počítá se s tím, že obecný rozpočet se zvýší od 1,7 Kromě toho mm, se navrhují investice v oblasti bezpečnosti. E, v minulém roce rozpočtový výbor se byl zajedno, že investice v oblasti bezpečnosti musí být nahlíženy zvenku a nemohou být součástí normálních aktivit. E, zejména e, chceme-li, aby velice rychle všechny vstupy do Evropského parlamentu měly vysoké bezpečnostní standardy, aby se chránily skleněné fasády například před kantínou, před restaurací poslanců. Pak to jsou extra výdaje, které je třeba odpovídajícím způsobem zohlednit a návrh leží na předsednictvu. Kromě toho na základě usnesení rady tady máme také nezbytnost zavést jako další jazyk irštinu, což povede k odpovídajícímu rekrutování dalších tlumočníků a ani to není žádný normální výdaj. Za druhé, Otázka k víceletému finančnímu výhledu. Máte pravdu, my jsme u toho zavést pětiprocentní úsporu, co se pětiprocentní snížení personálu napříč všemi generálními ředitelstvími. Plénum parlamentu rozhodlo, že frakce parlamentu budou vyňaty z těchto úspor. To znamená, je tady politické rozhodnutí, které odhlasovalo plénum, že administrativa bude snížena o 5%, ale frakce tím nebudou dotčeny. Pakliže si správně vzpomínám, byla to také rozpočtová položka, kterou schválili výbor kont a výbor pro rozpočet. E, to bylo tedy politické rozhodnutí, které jsme museli odpovídajícím způsobem akceptovat. Co se týče prostředků e, na sekretariát, v minulém roce došlo k navýšení eh, na tento rok o 1500 eur. To znamená, to je doposud jediné zvýšení, ke kterému došlo v tomto legislativním období. Samozřejmě můžeme říci, že taková částka na rok, když hovoříme potom o pěti letech, tak je to přizpůsobení eh, větší než jedno procento. To znamená, otázka je, jestli tady budou docházet, jestli bude docházet k dalšímu navyšování. A eh, spolupracovníci eh, zda se budou podílet na připlatovém přizpůsobení, to ještě není tedy tak zcela jasné, ale je to politické rozhodnutí, které předložilo předsednictvo po intenzivních diskusích. K otázce hm, těch jednotlivých náhodných kontrol jak už jsme podávali zprávu minule, rozhodnutí pléna znělo, eh, že to celé musí být neutrální z hlediska nákladů. Čili na jedné straně se má kontrolovat, na druhé straně to nemá nic stát. A tady jsme tedy vysvětlili v příštím rozpočtovém řízení, taková kombinace nemůže fungovat. Chceme-li mít kompletní kontrolu, musíme mezi 40, 60 až 75 dodatečných pracovníků zaměstnat pro tento účel. To neplatí samozřejmě pro náhodné kontroly. Buď je budeme dělat plošně, tak jsme u stejného problému. Příslušné generální ředitelství finance může takové rozhodnutí kdykoliv učinit, bude-li se domnívat, že je to nezbytné. Děkuji a nyní prosím pan kolega za EKR. Já se budu snažit rozdělit ten čas mezi mnou a pana Černického. Já mám tři konkrétní otázky. Za prvé, Europarl TV. Ve vašem prohlášení jste uvedl, že máte externí studie o tom, že videoprodukce by měla pokračovat. Můžete nám o tom říct víc a když tak nám tu studii poslat? Mohl byste se zmínit o, o kodexu chování pro poslance z 9. března. Um, můžete nám říct si více um, o tom, co, o, co se bude jednat? A za třetí, Eh, pan Černěcký eh, se potom bude zmiňovat. My jsme byli informováni, že zápisy sběra eh, z předsednictva, že jsou interní dokument, ale čas od času jsme viděli, že se dostali ven tyto zápisy. A co se tedy stalo proto, aby k tomuto pronikání důvěrných dokumentů navenek nestalo? Děkuji bardzo przede wszystkim e, panu. Děkuji. E, Především si poděkovat panu zpravodaji za vynikající zprávu. My jsme mohli efektivně spolu spolupracovat na této zprávě a tomu jsem rád. Otázky jsme si eh, rozdělili. Já se chci zeptat jen na dvě věci. Je eh, správné, aby zde byly limity pro výdaje. Ale eh, časem se to stává jakousi karikaturou protože to jsou určité věci, které nenapomáhají prestiži Evropského parlamentu. A za druhé, to je technická věc. Dostali jsme dopis, který mluví o tom, že dostupné televizní kanály v našich kancelářích neumožňují sledování polské televize. Já bych se chtěl zeptat, proč byla vyloučena polská televize. Děkuji též za dodržení řečnické doby. Pane generální tajemníku, prosím. Děkuji. Europarl TV. To byla vaše první otázka, že? My vám rádi ten dokument poskytneme. Z našeho pohledu Europaro TV se vyvíjí pozitivně, ale možná má nesprávné jméno. Europaro TV vlastně není žádná televize, je to video nabídka, to je běžné, že se tedy nenabízí, nedávají k dispozici jenom texty, ale i video nahrávky. Co je pozitivní, je to, že počet osob sledujících ta videa se zvyšuje, zatímco náklady na výrobu se pravidelně snižují. Takže potom vlastně ty náklady na každou osobu, která sleduje to video, jsou čím dál tím lepší, rozumnější, takže se zde už několik let ubíráme dobrým směrem a rádi vám ten dokument poskytneme. Té druhé otázce tam byli tlumočníci tak rychlí, že jsem bohužel nerozuměl tlumočníkům. Takže já bych požádal tlumočníky, aby mluvili pomaly, ale když mluví výchozí řečník rychle, tak ono to asi nejde tlumočit pomalu. Možná si to pak vyříkáme bilaterálně. Ale jde o to, že chcete také dostat dokument k dispozici, tak eh, samozřejmě to se pak dohodneme. Potom interní kancelářské dokumenty. Jak zabránit tomu, aby se dostali nedovoleně ven? My se snažíme, a proto jsou také kancelářské dokumenty interní, tak se snažíme je udržet jako interní. Ale na zasedání předsednictva EP bývá někdy na 100 lidí v sále. A je tam tedy velké množství lidí a nemůže se zcela vyroučit, že by někdo eh, tady ten dokument dal Eh, ven. Ale v některých případech tady děláme potom i zasedání v užším kruhu předsednictva. To, ten druhý dotaz, prosím, mi pak opakujte nebo poskytněte písemně. Ještě na pana Čárneckého, kdybyste nám mohl říci, kdo, kdy napsal jaký dopis, tak my bychom na to pak zareagovali písemně. Ano, ostatně, téma písemné odpovědi. Ještě se nám přihlásilo sedm kolegyň a kolegů o slovo takže to vypadá, že budeme muset dodat ještě další písemné dotazy. A není pan kolega De Jong za frakci GUE. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl říci, že celá řada je zde pozitivních, daří se a to jsem říkal i loni, ale pak bych se rád zaměřil na některé věci, které tak úplně dobré nejsou. Za prvé, dokumenty, e, já někdy mám možnost jako místo předseda nahlížet do některých dokumentů, abych vydal nějaké eh, poradenské eh, stanovisko a někdy je to opravdu neuspokojivá situace. To je přesně to, co říká rada, když diskutuje s parlamentem a říká se, že rada nikdy nedává k dispozici dokumenty, protože je to citlivé. Já si myslím, že by se zde mělo rozlišovat mezi důvěrnými dokumenty, tajnými dokumenty a jinými dokumenty. A myslím, že by bylo dobré, kdyby už předem v tom bylo jasno, protože často také předsednictvo rozhoduje bez diskuse a potom nemáte žádnou možnost, jak běh věcí ovlivnit. Pak se hovořilo o revize eh, kodexu chování, byl tady ten Dieselgate a byli zde poslanci, kteří měli nějaké vedlejší zájmy, těžko se to zjišťovalo a potom se o parlamentu psalo negativně. Já bych přece jenom eh, zde žádá lepší systém pro prevenci střetu zájmu. A na webové stránce Evropského parlamentu by měla být poskytnutá možnost pro ty, kdo chtějí zveřejnit, s kterými lobbysty se setkali, aby se to zveřejnilo na stránkách Evropského parlamentu a neskrývat to nějak. Já také podporuji to, co říkal pan Chebrandej o tom proplácení všeobecných nákladů. A také mě mrzí, že zde nemáme zatím eh, tedy nastolen ten rámec pro ty namátkové kontroly. Až potom vlastně budeme moci analyzovat, kolik to stojí a zda to stojí za to. A potom chci říci, že je zde velké znepokojení mezi tlumočníky. Na straně 128 je ta tabulka, která vyvolává velké znepokojení. A pro menší jazyky často nebývají k dispozici tlumočníci a málo tlumočníků bývá takzvaně na rezervě. A já se chci zeptat, je ta kritika té tabulky správná a co udělá pan generální tajemník, aby snížil ten neklid mezi tlumočníky? Děkuji. Děkuji, Děkuji pan generální tajemník, prosím. Děkuji vám. Eh, pane de Jonge, vy jste eh, vlastně oslovil čtyři komplexy otázek. Nejprve tedy k otázce dokumentů v předsednictvu. Eh, my jsme jednou písemně upozorněni na to, že program a zápisy jsou veřejné jiné dokumenty eh, v předpolí ne. Viděli jsme, že tady se na to lidé dívají různě. Někteří říkají, proč jsou zveřejňovány, druzí říkají, měly by být eh, nezveřejňovány nebo měly by být zveřejňovány, čili různé postoje. Co se týče etického kodexu, vy jste se velice účastnil práce na něm, eh, tenkrát pod předsedou Buskem a myslím, že se podařilo vytvořit velice stižádostivý etický kodex, eh, který eh, vlastně nalezl podporu všech politických skupin a byl schválen. To samozřejmě neznamená, že nelze ještě věci vylepšovat. Mm, ve vaší otázce existoval podnět dát možnost prostřednictvím techniky na web stránce, že to tedy zpravodajové chtějí, aby tam mohli své kontakty zdokumentovat. To je jistě správné technické předpoklady můžeme vytvořit na dobrovolném základě tedy. Potom eh, k otázce tlumočníků. Malé jazyky jsou chráněny na každý pád, rovněž jako malé delegace tady Každopádně tady existuje minimální zastoupení. Vy jste řekl, že tady existuje určitý neklid. To je správné, protože potřebujeme změny a vždycky, když dochází ke změním, eh, jsou, je neklid, ale tyto změny jsou nezbytné, aby i natrvalo jsme ve, při více státech mohli zaručit tlumočení za rozumných cen a efektivní. My teď jsme v jednání, jaké podmínky mají být změněny, ale že změna je nutná, to je jasné, nesporné. Aktuální pracovní podmínky z roku 2005 jsou dávno překonány, protože kancelář zasedání a náš způsob práce se naprosto změnily. To znamená, potřebujeme tady změny O těchto změnách budeme trpělivě hovořit, ale potřebujeme zlepšení v této oblasti. Děkuji vám. A nyní pan kolega Štás na dvě minuty. Benedikt Javor. Köszönöm Javor Děkuji vám, vážená paní předsedkyně. Já tedy se budu držet eh, vaší výzvy a hovořit maďarsky. První otázka se týká asistentů a lokálních asistentů. Od 1. ledna jsou přísnější pravidla, snad to přineslo i zlepšení. Ale nadále situace vypadá tak, že je zde velká nerovnováha. Jsou poslanci, asi 20 poslanců, kteří nemají asistenty v Bruselu. Jak pak takto mohou pracovat? Protože u jiných poslanců to vypadá tak, že mají více než 10 místních asistentů. Takže ta nerovnováha panuje i nadále, i když možná menší měrou víte o ní a co proti ní děláte. Druhá otázka. General allowance. Ten příplatek na sekretariát. Už se na to ptalo více kolegů. Já se ani nechci ptát na to, jaké hodláte provádět kontroly a jaké to bude mít eh, nákladové dopady, ale Nejde tady jenom o tu kontrolu, jde o transparentnost. A pro transparentnost nepotřebujeme tolik pracovníků a to tedy neznamená tak velké náklady, abychom to vše utvářeli transparentněji. No a třetí otázka se týká CO2 offsettingu. Evropský parlament nyní nastavil v této oblasti svůj program a je zde takový předpis zlatého standardu a my zde také z něj vycházíme, ale zdá se, že ten disponibilní rámec pro to nebude postačovat. Takže kolik peněz navíc bychom zde potřebovali pro ten CO2 offsetting a jeho zavedení? A poslední otázka. se týká ochrany tzv. oznamovatelů, whistleblowerů. Jde o pravidla, která nedostatečně chrání místní asistenty. Není zde zajištěna dostatečná ochrana v rámci pravidel. A můžeme zde počítat s nějakým zlepšením situace? budou ta nová pravidla připravována lépe, protože 6. ledna jsme byli informováni o nových pravidlech týkající se whistleblowingu a myslím, že je zde potenciál ke zlepšení. Děkuji, prosím, máte slovo. Děkuji, pane Javore. Vy jste hovořil maďarsky a já jsem před několika lety byl na rozpočtovém výboru na koordinátorech a Eh, intenzivně se nadávalo na to, že jsou tam vůbec maďarští tlumočníci, protože ten poslanec říkal, já jsem sice Maďar, ale já mluvím jinými jazyky a toto je mrhání penězi daňových poplatníků, takže vy jste zde zaujal jiné stanovisko. Otázka týkající se asistentů. Ano, je to tak, je to problematické podle mého názoru a také z pohledu předsednictva, pokud někteří poslanci nemají v Bruselu ani jediného asistenta. A proto předsednictvo rozhodlo, že 25 prostředků v této oblasti může být e, využito jenom v těch místech sídla parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku, takže už není možné, aby poslanci vlastně 100% svých prostředků vynakládali lokálně doma, ale podle nových pravidel maximálně 75%. Za druhé, jste zmínil další téma, i o něm se dlouho diskutovalo na předsednictvu a padly různé návrhy a týkalo se to počtu místních asistentů. Zdá, e, eh, ty počty nejsou někde přehnané. Předsednictvo dospělo k závěru, že ta neformální čísla směrová pro placení místních asistentů, zvláště v členských státech, kde všeobecně jsou relativně nízké mzdy, vedly k vývoji, který nastal. Takže například v Rumunsku nebo v Polsku, protože jim nebylo dovoleno platit vlastně rozumné mzdy pro kvalifikované vzdělané asistenty. A proto předsednictvo udělalo dva kroky. Nově zafixovalo ty maximální eh, ropy, eh, navázáno na statut asistentů, ale učinilo je také závaznými stropy, protože předtím to byly jenom takové eh, neformální směrové hodnoty, ale nyní jsou to hodnoty závazné, maximální hodnoty. Takže uvidíme za rok, až provedeme to vyhodnocení, eh, že zde možná v některých eh, členských státech eh, nastane jiná politika náboru. A také jste zmínil uh, tu General Allowance. I toto je pravidelné téma na předsednictvu a jsou zde nejrůznější představy v tomto parlamentu, jak by to mělo vypadat. Aktuální pravidla udrážejí většinový názor na předsednictvu CO2, offsetting CO2. Předsednictvo rozhodlo, že nyní bude stoprocentní offsetting, to znamená veškeré CO2, které vyprodukuje provoz parlamentu, bude započteno tím systémem offsettingu a jak víte, ono to závisí na cenách, které se hluboce propadly, takže já budu eh, vycházet z toho, že zde nemáme v této oblasti rozpočtový problém, že máme k dispozici 250 tisíc eur eh, z rozpočtu a měly by postačovat na kompletní offsetting. Jenomže záleží na tom, jak se budou ty ceny vyvíjet. Pokud se ukáže, že to není možné pokrýt stoprocentně, pak bychom v rámci rozpočtu a rozpočtového výboru museli toto téma možná ještě někdy řešit. Čtvrtá otázka se týkala ochrany oznamovatelů. Tak jako ve všech oblastech, i zde usilujeme velmi dlouho o to najít nějaká společná pravidla, Eh, v jednotlivých institucích, protože by to nebylo vhodné, kdyby komise, rada a my každý měl úplně jiná pravidla. Je to také důležité pro nastolení právní jistoty v této oblasti. Kdyby to bylo rozdílné, nebylo by to optimální. My jsme eh, se snažili dlouho, loni v prosinci se ukázalo, že se nepodaří zde najít společná pravidla platná pro všechny instituce a proto jsem eh, rozhodl, protože potřebujeme takovouto právní úpravu učinit náležité rozhodnutí v rámci interních pravidel Evropského parlamentu, takže nyní pravidla pro oznamovatele máme. Je zde jeden problematický případ v oblasti asistentů. U jiných pracovníků zde můžeme zajistit, že v případě nějakého konfliktu, střetu je přeložíme na jiné místo. To je v rámci mých nebo našich možností tak abychom je i náležitě chránili. U eh, poslanců v administrativě u nás to nejde. Já nemohu asistenta jednoho poslance poslat k jinému poslanci a nemohu ho poslat ani do administrativy. Takže tady máme objektivní problém, víme o něm, ale aktuálně ho nejsme schopni řešit. Děkuji. Děkuji, ještě zde mám sedm řečníků a prosím kolegyně a kolegy, aby dodržovali řečnickou dobu jedné minuty. Máte-li ještě čas, pane generální tajemníku, vzal bych všech sedm na jednou. Paní Lopez Fontáně je další na seznamu, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Znovu jsem se chtěla zeptat eh, pana Veleho na službu tlumočení a cíl zlepšit jejich produktivitu. Eh, vy jste zdůraznil nezbytnost rozpočtovou, ale já si dělám obavy, že dochází ke zhoršování kvality. Eh, vy jste řekl, že jste ve vyjednávání se zástupci tlumočníků a jistě můžeme očekávat lepší výsledek. Ale když hovoříte o zvýšení hodin v kabině, Eh, zvýšení produktivita. Eh, co tím chceme říci? Eh, co tím chcete říci? Že budete snižovat počet tlumočníků v kabině nebo počet kabin, které třeba během týdne nejsou tak vytíženy? A mm, také mám obavy, když hovoříte, zda dochází k nějakému snížení. K tomu dochází zda dochází k nějakému snížení počtu tlumočníků díky nemocnosti. Co se udělá? Ta kabina se zavře nebo co se stane? Děkuji mnohokrát a nyní paní kolegyně Ayala Sender na minutu, prosím. Děkuji vám. Já jsem chtěla co do úspor říci, že tady je třeba počítat s tím, Eh, stejně tak jako Vílan, který tady měl eh, být, je na jiné schůze. Já taky jsem měla být na jiných schůzích výboru, ale myslím si, že by bývalo důležité, abychom vytvořili skutečně rovnováhu, co to znamenají úspory a mohli to diskutovat s příslušnými místy. Co se týče tlumočníku, souhlasím s tím, co řekla moje kolegyně López a chci říci, jakým způsobem se navýšil počet administrativních pracovníků, protože tady z administrativních pracovníků vidíme tedy, že se na to stěžují někteří poslanci, co se týče vnějších kanceláří v jednotlivých státech. E, Jak, co se dělá? Najímají se ty prostory, snižují se eventuálně tyto nájmy. Otázka 90 týkající se strategického rámce v novém světě práce. Eh, já si stále stěžuji na to, že odpověď na otázku 10 mi skutečně neuspokuje. Buď je to vtip, nebo co? Eh, zasedání, eh, kde se říká, náklady byly méně než tisíc faktur. Já chci vidět fakturu, protože bohužel odpověď mě neuspokojuje. A teď pan kolega Balčitiš. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám několik otázek. Co se týče práce poslanců a hodnocení naší práce, novináři hovoří o ratingových agenturách o Europe a v roce 2013 jste nebyly subvence pro tyto agentury, ale pak Watch Europe získalo nějaké subvence a to bylo kolem evropských voleb. Pane generální tajemníku, nemyslíte si, že parlament by měl posilit svou spolupráci s těmito agenturami, protože se jedná o hodnocení naší práce? jen o statistické údaje. Potom eh, ty kantýny, eh, kvalita jídla se podle nás eh, zlepšila, ale na druhé straně velký počet nebo velké množství jídla se zahazuje. Neměl by se ten problém vyřešit a potom otázka mzdy. Další na seznamu je paní kolegyně Šuli. Na minutu, prosím. Chvále za besedo, Joča. Najprej se bom tak... Děkuji vám, paní předsedkyně. Především těm veřejným zakázkám. Hruzy, které byly eh, zjištěny, jak tedy jste eh, ty chyby počítali, jak jste počítali eh, chybovost a kdo za ty chyby přijme zodpovědnost? E, e, e, říkalo se, že tu jsou určité chyby, tak co s nimi bude dál? Co se týče pře, krývání schůzí. Často ty schůze se konají ve stejnou dobu, ve stejn, na stejném místě. Co se s tím bude dělat? bezpečnost, eh, jak to bude s cenami tlumočení. Já nesouhlasím, že je tu negativní dopad na poslance eh, ohledně eh, slovinštiny, například v EPP, nemáme slovinštinu. Takže my musíme reagovat na dostupnost jazyků. Nyní pan kolega Manka. Děkuji vám, paní předsedkyně, já jsem také členem rozpočtového výboru už 12 let a vidím, jak se věci mění, ale co se podařilo, něco přetrvává. Když jsme před deseti lety nedostali zprávu o rozpočtu pouze tedy v jednom jazyce, byla tady jedna koordinátorka, která zablokovala celý parlament a nejednali jsme dále. My to teď neděláme, ale stává se, že dostáváme zprávu v jednom jazyku třeba k nejvýznamnějšímu dokumentu a to je třeba změnit eh, na přelomu listopadu prosince na jed, za jeden týden se zavřelo osm tlumočnických kabin z toho důvodu, který zmínili kolegové. My musíme vyřešit tento problém, je to obrovský stres a když jsou tyto kabiny podhodnocené, nelze to zvládnout. Naší hlavní prioritou je legislativní práce. Tlumočníci ve statistikách pracují průborně 10,7 hodin týde, za týden ale tato práce přece není jenom tlumočení v kabině. Tlumočení v kabině je možná jedna třetina jejich práce. To znamená, musíme zohlednit také dovolené i skutečnost, že pracují. Děkuji vám mnohokrát. A teď pan kolega Borgen. Uh, uh, Děkuji, mám spoustu dotazů. Řeknu jen jeden. Hovoříte o úsporách a investicích. Všichni říkají, že je zapotřebí šetřit. A vy jste vysvětlovali, jak se nám to daří dosahovat v některých případech, například v těch pracovních týdnech. Víme, že je to velký nárůst zelených týdnů. Možná byste nám mohl říci, eh, jakým způsobem se tím ušetří. Pokud se takto ušetří, tak bychom měli mít příležitost ty peníze reinvestovat například na zvýšení efektivity poslanců, Například jsme umožnili práci eh, s iPady, eh, zda zde může být nějaký další eh, kancelářský prostor. Máte ještě něco na mysli, nějakou další možnost, kterou by se dala zvýšit efektivita práce poslanců? Aby Děkuji, mám tady ještě pana kolega Štásene. Já jsem se také ještě dala na seznam. Děkuji a mám tři otázky. Nejprve vás si povzbudit u tlumočníků skutečně dbát na další efektivitu. Tady je ještě jistě prostor. 24 interim zaměstnanců eh, bylo mm, eh, nově zaměstnáno 25 během 60 během 25 let. Tady musíme tedy dbát na to za zohlednění důchodových také nákladů. To je tedy skutečně zarážení hodné. Head of units, eh, tady se zvýšil počet pracovníků 4,7% a o 6,8% u ředitelství. Takže tady tedy by se mělo také něco zohlednit a dít v této oblasti a nejenom o tlumočníků. U socialistů 30 eh, míst, zelení 15, ALDE 13 a EKR 4. I když máme stejný počet schůz, to znamená, kdo tedy pracuje KR, kdo dělá tuto práci, můžete zabezpečit, aby eh, tady národní strany nebo členové nebo politické frakce měly z toho zisk, aby mohly takové věci lépe zorganizovat. Děkuji mnohokrát, máte slovo. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak nejprve na paní Lope Fontaně a otázku tlumočníků. Nejde o to zhoršit kvalitu, ale zlepšit kvalitu. A proto je třeba vše uvést do náležité rovnováhy. A já jsem zde explicitně vyzýval k tomu hovořit pomalu, hovořit v mateřštině. To jsou ty zásadní věci, které vedou k horší kvalitě a často přivádějí tlumočníky na okraj šílenství. Od určitého tempa už nelze tlumočit, ale někteří poslanci toto tempo o třetinu překračují a potom už není člověku rozumět. Co my chceme, je efektivně organizovat tuto službu tak, aby náležitě poskytovalo služby poslancům. Musíme to zorganizovat tak, aby zde tlumočnici byli, když je poslanci potřebují. Chceme to takto zorganizovat i na straně zaměstnanců, protože si myslíme, že to zde v parlamentu za ta desetiletí znají lépe ale mnohojazyčný režim z 24 a časem i více jazyky musí být efektivní, jinak nemůže fungovat. A proto v příštích týdnech a měsících o tom chceme diskutovat. Jde tedy o tu otázku, jak získat vyšší výkon a ne jak zredukovat poskytnutý výzkum, eh, výkon. Ptala jste se, co se stane, když budou dva tlumočníci v kabině, ta bude automaticky uzavřena. Já jsem celý jeden týden v lednu individuálně hovořil s tlumočníky. Nebylo to 300 setkání, bylo jich 8, vždy z 35 tlumočníky a jedna z zásadních stížností i tlumočníků byla, že někdy musí kabinu zavřít, i když jsou schopni toto tlumočení poskytnout na základě například své jazykové kombinace. A že se občas stane, že musí Eh, odejít z jedné schůze a přejít do kabiny jinam. Takže my chceme usilovat o to, aby když je k dispozici náležitá jazyková kombinace, k uzavírání kabin nedocházelo. Samozřejmě něco takového může být jenom po určitou dobu. Když jsou dva tlumočníci v kabině, tak to znamená určitá omezení, o tom budeme také diskutovat. Paní Ayala se ptala, jestli národní parlamenty platí nájem za své kanceláře ne, neplatí. My vnitrostátním parlamentům, a sice všem vnitrostátním parlamentům, tato zařízení dáváme k dispozici zdarma v rámci naší spolupráce s vnitrostátními parlamenty. Všechny vnitrostátní parlamenty toho také využívají a také veškeré komory všech vnitrostátních parlamentů to využívají. Myslím, že jedna komora jeden čas nevyužívala, ale E, díky našemu efektivnímu propojení s vnitrostátními parlamenty to funguje a jejich zástupci zde hrají významnou roli. E, zaznělo zde pod 1000 eur, co je celková částka. Na tom zasedání bylo přes 60 e, zaměstnanců, takže nějakých 60 krát 1000 eur, 60 tisíc eur za celou tu akci, ale my vám ještě odpovíme písemně, sdělíme vám tu konkrétní částku. Potom kolega eh, Bakšiči se ptal na World Watch, jestli bychom s touto organizací neměli možná spolupracovat ještě těsněji. Myslím si, že problém není v tom, že by externisté analyzovali naši činnost. Problém je v tom, a takto jsem vás také pochopil, že v části věci, které v našem fungování jsou spíše vedlejší, a méně pracné tam získávají určitý význam, který ve skutečnosti nemají. Zatímco ta skutečná práce, například to, že po celou řadu měsíců se angažujete jako zpravodaj v oblasti nějaké zprávy a je to opravdu náročné, eh, není náležitě hodnoceno. To máte pravdu. S těmito organizacemi bychom měli také hovořit o tom, jak náležitě zobrazují naši činnost aby zde nebyly nějací vítězové a poražení a přitom v reálu to neodpovídalo skutečnostem. Ono je to z části na naší zodpovědnosti, protože dáváme k dispozici i údaje, data. A my bychom měli poskytovat taková data, která nebudou vyvolávat v dalším kroku zkreslené informace. Také jste hovořil o významu potravin, že bychom měli dbát na to, aby se nevyhazovalo tolik potravin. I zde vyvíjíme úsilí Eh, můžete si také například eh, vážit potraviny, takže nedostanete třeba standardní porci, když sníte jenom polovinu, ale můžete si svoji eh, porci sestavit samostatně a platíte prostě za ty položky, které chcete mít. A to je, myslím, také krok správným směrem, který jste zde zmínil. Paní Sulin se ptala na chybovost. Nepochopil jsem úplně přesně, v jaké oblasti ta chybovost měla být. Také jste zmínila otázky bezpečnosti a také tlumočení a kabiny. Mohu vás ujistit o tom, že nemáme nedostatek financí Generální ředitelství pro tlumočení nám vrátilo několik milionů eur konce minulého roku, protože ne, e, nevynaložila toto, tyto prostředky, takže peníze nám nechybí a proto nemáme problém nabírat příslušné tlumočníky. Ale máme z části problémy stavebního charakteru. Nevím, jestli se to dotklo zasedání vašeho výboru, nemáme dostatečné množ, množství zasedacích místností, které by odpovídaly jazykovému profilu daných zasedání. A to je velký problém, s kterým se potýkáme a to potom jde na úkor menších jazyků. Protože pak například musí zasedat výbor eh, v určité zasedací místnosti, kde je určitá potřeba počtu jazyků, ale je tam mnohem méně kaben. To tedy znamená potřebu stavebních změn, stavebních investic, a budeme-li možná v budoucnu mít ještě více jazyků než dnes, tak si musíme položit také otázku, zda nepotřebujeme v této oblasti investice, investice do zasedacích místností, tak abychom mohli také pokrýt například 25 až 28 jazyků, protože je možné, že taková situace v příštích deseti letech zde nastane, tak abychom mohli tlumočení pro všechny tyto jazyky e, poskytnout. Takže e, ten problém není v počtu pracovníků nebo ve financích, ale v budovách a místnostech jejich zařízení může vést k tomu, že nemůžeme nabídnout určité jazyky, i když jsme politikou mnohojazyčnosti k poskytování těchto jazyků zavázáni. Pan Manka se, myslím, vyjádřil v podobném duchu a také bránil malé jazyky a pan Von, úplně nakonec. E, zmiňoval jste různé záležitosti, zvláště ale zde zazněla otázka, co bychom mohli udělat proto, aby se zvýšila účinnost činnosti poslanců a aby byla podpořena. Myslím, že jsou zde dva prvky. V jedné oblasti už jsme se posunuli hodně kupředu, ale ještě nejsme v cíli a to je z eh, rovnoprávění eh, místní kanceláře poslance v oblasti přístupu k informačním technologiím. Jde tedy o to, aby poslanec, ať už je kdekoliv, ve své kanceláři, ať komunikuje mobilními prostředky a nebo prostřednictvím eh, své místní kanceláře, měl ty stejné nástroje a přístup ke stejným zdrojům, jako kdyby seděl ve své kanceláři v Bruselu. To si myslím je zásadní krok. Za druhé, máme zde nadále deficity ve školení pro poslance. I zde máme projekt. Některá generální ředitelství e, nabízejí, ale zatím zde nemáme systematický přístup týkající se školení poslanců a poslankyň. Paní Gresle zvláště eh, potrhla otázku politických frakcí a otázku míst. Otázka politických stran je také téma, které uvedl ve své zprávě účetní dvůr eh, v rámci veřejných zakázek, zde byly určité nejasnosti, ale ty už byly odstraněny a sice to byla otázka, nakolik podléhají politické strany těm pravidlům pro veřejné zakázky a nakolik jim nepodléhají, to je otázka, která byla v mezidobí vyřešena. Paní Gressle specificky zmínila téma míst v některých politických stranách Evropského parlamentu. Zatím nic nepoukazuje na to, že by ty prostředky nebyly náležitě vynakládány. Ale samozřejmě veškerá upozornění sledujeme a řešíme a v druhé polovině roku 2015 zde bylo několik rozhodnutí předsednictva, které se dotýkalo jedné evropské politické strany a jedné její nadace. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, budeme ještě jistě dodávat další písemné otázky a teď si přeje na závěr ještě slovo interní revizor. Jistě s vámi ještě vyhledáme rozhovor, abychom viděli, jakým způsobem bude implementována příslušná směrnice týkající se dalších úspor, týkající se vydávání peněz v hotovosti to znamená eh, problém zatím neoslovených či nevyřešených otázek. Tady to vydávání hotových peněz se zřejmě tento problém se zostří a proto bychom se s vámi rádi setkali. Promiňte, pane Sosoli, já se musím omluvit, vy jste ode mě příliš daleko. Paní předsedkyně právě předvedla, jak se mluví velice pomalu. Jsem velice spokojen o tomto, jsem velice spokojen s tímto jednáním, protože vidíme, na jaké priority se soustředíte ve vaší práci k rozpočtu za tento rok. Chci poděkovat panu zpravodaji za spolupráci. Eh, rád bych připomněl, že se tady jedná udělení absolutoria na rok 2014 na tomto zasedání a všichni jsme spokojeni, že došlo k uznání práce která byla vykonána. Děkuji samozřejmě panu generálnímu tajemníkovi za jeho neúnavnou práci, za jeho detailní odpovědi a dovolil bych si připojit ještě dvě odpovědi. A sice na adresu pana Balcitisio, tady se jedná o Vote Watch. Předsednictvo parlamentu má pracovní skupinu, která se zaobírá tím, celkově provést také reformu a objektivně hodnotit parlamentní činnost. Paní McGuinness, místo předsedkyně, vede tuto pracovní skupinu. A jde tady o to, aby Evropský parlament poskytoval to, co je jeho povinností, tedy účast, prezenci na určitých místech. I protože ty vnější orgány mají své vlastní rysy. Může to být například politologický institut, který je zde proto, aby zkoumal to, jakým způsobem eh, vstupují hm, evropští poslanci do politických eh, skupin a zabývají se podobnými věcmi. World Watch eh, vzniklo z jiného důvodu. My v Evropském parlamentu potřebujeme ehm, pro veřejné mínění eh, mít zde něco, co, by nám toto umožnilo. co se týče eh, mrhání potravinami, já jsem byl jedně z těch, kdo chtěl, aby zde bylo veřejné řízení pro poskytovatele. Eh, tak bych byl rád, aby bylo jasné, že už této první fázi eh, projektu došlo k velkému šetření v parlamentu. Bylo to 66%, celých 3%, neboli 2,6 milionů eur se ušetřilo, protože to jsou veřejné zakázky, které nás nic eh, nestojí a už netíží tedy administrativu parlamentu. A ve všech kontraktech se řeší otázka eh, úspor potravin, aby se jimi nemrhalo. A na konci roku pak uvidíme situaci, zhodnotíme další možnosti. A možná to bude zapotřebí něco ještě zlepšit. A teď poslední věc. Potřebujeme a to řekl kolega Čarněcky, se podívat na limity, protože mluvil o tom, že ty limity a opatření se někdy stávají karikaturou. Například u té vody. E, případ vody nám ukazuje, že e, bychom to šetření neměli převést ve věc, která pak působí úplně zbytečně kolega Černický má pravdu. Často se to pak stává karikaturou transparentnosti a úspor. Já si myslím, že tomu je třeba předejít a budeme se na to muset zaměřit při tvorbě rozpočtu a při sledování rozpočtu na tento rok. Děkuji vám mnohokrát velice. Si vážíme toho, že bojujete za naši vodu, ale když eh, tady sedíme tři a půl hodiny, musí mít také možnost, abych se napila a mohla na chvilku vít. Eh, takže do budoucna možná budeme muset přerušovat, abychom museli přerušovat naše zasedání po dodání vody. Musím říct, že po té, co bylo seškrtáno kafe, tak potom by to považuji za groteskní. A teď Evropský účetní dvůr si přeje ještě jednou pro promluvit, prosím. Thank you, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že doporučení pana Velého se vztahují na všechny. Evropský eh, účetní dvůr se velice snaží aby postupy, eh, které se týkají administrativy a které zahajuje předsednictvo pro implementování našich doporučení, co se týče práce politických skupin a také posílení dohledu nad jejich výdají, v současné době nejsme schopni hodnotit eh, tyto iniciativy, ale jak je běžné ve tom, co jsme řekli v závěru naší zprávy za dva roky, eh, budeme mít o připravenu odpovídající evaluaci aplikování tohoto doporučení. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji a slovo má pan zpravodaj Píper. Prosím pěkně. Děkuji. Také chci poděkovat všem zúčastněným. Velice pozorně jsem poslouchal. A zahrnuto do zprávy. Stěžejní body jsou jistě catering, pracovní podmínky tlumočníků. Také jsem se poučil, že tlumočníci jsou výborně zorganizováni, eh, mají také výbornou svou lobby, to jsme také zažili, to je správné. A teď ještě, co se týče toho rankingu hodnocení, máme tady kolegy, kteří již pronesli tisíc projevů a to mám pocit, že se tady plí tvá penězi jenom proto, aby se ti kolegové objevili v tom ratingu. Čili tady bychom možná měli vznést jiná kritéria. No a poslední poznámka možná ještě k bezpečnosti. milý Klauzi Vele, když jsem minulý týden v Bruselu směl použít ten nový vchod, tyto otočivé dveře, ty jsou poměrně úzké a točí se takovou rychlostí, že můj kufr zůstal venku. Já jsem prošel a kufr mi dveře vytrhly z ruky, takže podívejte se <laughs> prosím na to, abychom směli opustit budovu, včetně kufru, případně do ní tak vstoupit, aby se možná zpomalilo to či otáčení těch dveří. Já. Já, ich meine, äh, genau. Mist, ano, děkuji mnohokrát. Oddělení Eh, stížností eh, bylo menší eh, než běžně. Já bych vám ráda řekla, že tady dáme ještě jednu lhůtu, abychom dostali odpovědi na další písemné otázky a děkuji vám předem za jejich zodpovězení a slibuji vám, že už jich nebude tolik. Přeji vám všechno nejlepší, šťastnou cestu domů, děkuji všem za výměnu názoru a hned si pokračovat s bodem číslo čtyři což je stanovisko pana kolegy Sarvamas, které nám bude prezentovat pan kolega Zdechovský. Pana Velého si do, dovolím to říkat anglicky, abych, aby něco nebylo ztraceno v překladu, e, co chtěl kolega Sarvama říci. Takže velice, velice stručně. Jsou zde tři části. Za prvé článek 318, rozpočtový článek smlouvy o fungování Evropské unie. Za druhé absolutorium radě a za třetí účetní dvůr. První část se týká každoročního schvalování využívání rozpočtu EU parlamentem, podtrhuje zodpovědnost komise informovat o výsledcích a dosažených věcí. Mělo by se zlepšit interní evaluace komise. Scrutiny duty The second part deals with council. druhém je za absolutorium radě. Parlament je zodpovědný za prvé za dohled podle uh, smluv. Uh, funkce dohledu není dostatečně brána. Vážně na straně rady Nedostatek spolupráci ze strany rady má negativní dopady na zapojení občanů a na důvěryhodnost evropských institucí. Za druhé, měla by se měla zlepšit eh, transparentnost finančního řízení a zodpovědnost vůči poplatníkům. Za třetí, význam zásadní role Evropského účetního dvora při zajišťování inteligentnějšího vynakládání evropských fondů. První doporučení zní takto. Účetní dvůr Účetní dvůr musí eh, být nestraný a splňovat ty další podmínky. Za druhé je zde téma spolupráce mezi účetním dvorem a eh, jednotlivými eh, orgány vnitrostátními, který musí být posílen a v neposlední řadě parlament a rada by zde měly být na stejné úrovni při jmenování členů účetního dvora. Děkuji vám za pozornost, omlouvám se za svoji angličtinu, ale bohužel nemývám tolik eh, příležitostí zlepšovat se ve své výslovnosti. Děkuji. Děkuji vám, máme pro vás pochopení a vlastně od toho tady máme tlumočníky, že? Pan kolega Stás se hlásí o slovo, prosím. Já nejsem stínovým zpravodajem, ale já přečtu to, co zde připravil eh, náš eh, stínový zpravodaj Igor Soltes. Doporučení generálního tajemníka. Já jsem eh, přiložil to, co mi kolega Šoltis připravil z angličtiny do nizozemštiny Jde o pozměňovací návrhy k paragrafu 5 a 11. Pětka se týká nedostatečné ochoty Evropské rady při e, postupu absolutoria. Už jsme o tom diskutovali opakovaně a to má negativní dopad na důvěryhodnou spolupráci mezi jednotlivými institucemi. Tak, jak je to formulováno v bodě 5, to se Igorovi zdá příliš neutrální a rád by tu eh, formulaci ještě trochu vyostřil. A rád by zdůraznil, že ta Eh, legitimita a legalita činnosti Evropského parlamentu je tímto postem podkopávána. Jedenáctka, ta se týká spolupráce účetního dvora a vnitrostátních auditních orgánů, eh, vnitrostátních auditních úřadů, pro kolegu je důležité a dobré, že se zde zaměřujeme na kontroly sdíleného řízení, ale kolega Žolty s jménem Zelených by tu formulaci ještě eh, vyhrotil s tím, že by žádal konkrétně i zaměření na účinnost v případě auditu a eh, u těch eh, zpráv vnitrostátních auditorů často například v oblasti zdravotnictví nebo školství bývají velice dobrá doporučení a ta spolupráce mezi vnitrostátními účetními dvory a Evropským účetním dvorem by byla dobrá věc a to bychom chtěli sformulovat do pozdějovacího návrhu. Takže to jsou poznámky Igora Šolty se přeložené z angličtiny do nizozemštiny. Děkuji. To jsou teda nádherné poetické kousky, které zde zaznívají a teď paní kolegyně Ayala Sanders. No, teď už tady není skoro nikdo. Tam já bych byla tedy ráda, kdybychom si uvědomili, jakým způsobem se tady konají schůze. Já tady lítám mezi schůzemi a uh, myslím si, že bychom měli Eh, zorganizovat, aby zasedání koordinátorů bylo automaticky plánované, abychom nemuseli akceptovat, než tady bude zorganizováno další zasedání dalších výborů, abychom tady nemuseli prostě rychle přicházet. No, doufám, že to bude lepší pro koordinátory. Tady nám přečetl mm, eh, pan poslanec něco, co napsal někdo jiný. No, je to text, kde se domnívám, že jsme tak trochu popadli býka za rohy, že jsme tedy vzali, zohlednili mm, tento návrh a já mám dojem tak trochu na základě osobních připomínek paní předsedkyně, eh, která řekla, že v tomto udělování absolutoria se otvírá možnost Eh, nalézt nějaká řešení, ale jiná by měla zůstat i relevantní pro tento výbor. No doufám, že to tak bude. Eh, jeden poslanec ze socialistů se mm, vyslovil také ochotně eh, v této spolupráci týkající se udělování absolutoria radě.